Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři, eh, pustíme se opět do práce. Chtěl bych vás všechny požádat, abyste zaujali svá místa v klidu a tichu. A nyní přistoupíme k další fázi po té obecné části zaměřené na reakci na, komis- na po, m, mm, projevu komisaře Oli Horena a e, komisaře Andora. Budeme hovořit o komunitárním rozpočtu, národních rozpočtech. Dnes odpoledne budeme hovořit o problémech koordinace národních ekonomických politik to bude první část odpoledne a následně budeme hovořit o politikách zaměstnanosti. Chtěl bych zde přivítat eh, kyperské předsednictví. Pan, jak uvedl pan předseda, pan Lynch bude hovořit, eh, poté pan Levandovský, komisař pro rozpočet, který bude hovořit o návrzích Evropské komise pro rozpočtový eh, komunitární rámec pro následující období. A prosím vás ještě jednou o klid, kolegové. A chci připomenout, že budeme postupovat stejným způsobem jako do posud. Pokud si přijete, eh, přejete pro, promluvit, vyplňte oranžový lístek, který je na vašich lavicích. A teď vypadá, že ten lístek bílý. Barva se změnila. Tak eh, prosím, napište své jméno, eh, zaznamenejte váš parlament a vaši eh, funkci. My, my se budeme snažit dát slovo všem a vyvážit řečnický čas mezi zeměmi, politickými stranami a parlamenty. Jen pár slov na úvod, abych tedy uvedl problematiku tohoto kulatého stolu neboli našeho zasedání. Jedná se o vztah mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. To je téma, které je mimořádně významné právě v tento okamžik ze dvou důvodů. Především proto, že všechny naše národní rozpočty usilují o rozpočtovou přísnost a návrat k vyváženosti, což eh, někdy nebylo v některých zemích. 20 zemí ze 27 eh, se týká hm, postup pro nadměrný deficit. 25 podepsalo smlouvu o rozpočtové konsolidaci, která vstoupila v platnost na začátku měsíce. A na druhé straně se zjišťuje, že právě v tuto chvíli probíhá jednání o e, rozpočtovém rámci Evropské unie na další sedm let a my doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody v následujících týdnech a budeme pracovat na základě návrhů, které byly předloženy Evropskou komisí. Komunitární rozpočet je 28. rozpočet Evropské unie. Bude 29. rozpočet, až se k nám připojí Chorvatsko. 85 příjmů komunitárního rozpočtu pochází z příspěvků národních rozpočtů, z vašich rozpočtů, ale současně 94 výdajů komunitárního rozpočtu se vrací do členských států kde pomáhá národním rozpočtu, to je politika spolupráce také s třetími zeměmi a podobně. Takže to je rozpočet, který je komunitární a současně je to dodatečný rozpočet pro každý z národních rozpočtů EU. A to jak ze strany příjmů, tak ze strany výdajů. Krize, již procházíme za poslední tři roky, nám ukázala mnoho nového. Na jedné straně ukázala, že společné zájmy naší zemí jsou mnohem silnější, než jsme si kdy mohli představit. Náš milý přítel naše drahá, eh, drahé Irsko představuje méně než 1% občanů eh, Evropské unie a jsou ti nejlepší. A Řecko má HDP, které nereprezentuje ani 2% HDP celé EU a přesto situace těchto dvou partnerů nás vedla k práci, která trvala několik měsíců. Teď hovořím o Irsku a Řecku, které vykonali obrovský kus práce, aby se vymanili z potíží, kterým čelili. Německo před dvěma lety se rozhodlo z ničeho nic, že ukončí produkci jaderné eh, energie. To má dopad na všechny ostatní a na celou Unii ohledně cen eh, energii a na konci měsíce budou volby v Itálii. Já teď cituji různé, opravdu rozmanité příklady. Ten program, který připravujeme, eh, tak ten bude mít dopad na, eh, na to budou mít dopad volby, eh, jejich výsledek v Itálii. Naše společenství zájmu se stalo společenstvím našeho osudu a jakékoliv rozhodnutí a řešení v jednotlivém státě má dopad na všechny ostatní. Neměli, kdybychom neměli eh, mechanismus solidarity, který by odpovídal této, eh, tomuto společenství eh, osudu, protože jsme se museli vytvořit určitý mechanismus solidarity. A museli jsme porovnávat zdraví Eh, schopnost dýchat. Nejednalo se o jakousi terapii až po uzdravení. Mnozí z vás z Kypru, ze Španělska, z Řecka, z Lotyšska trvali na tom, aby vedle rozpočtové disciplíny, která je nezbytná, vedle pomoci, kterou stát může obdržet prostřednictvím mechanismu solidarity nebo jiných systémů podobného typu, aby zde bylo také financování budoucích investic, které je nezbytné pro růst a konkurenceschopnost, protože bez růstu není možné řešit problém deficitu, dluhu ani nezaměstnanosti. A protože v našich 28 rozpočtových politikách musíme skombinovat omezení a snižování administrativních výdajů, které jsou e, zbytečné, a musíme udržet e, investici do budoucnosti a patřičné výdaje do budoucnosti, tak musíme společně si položit několik otázek ohledně toho, co všichni očekáváme od evropského rozpočtu, co od něj očekáváme na výdajové straně může tedy lépe pomáhat našim národním, národním rozpočtům nebo doplňovat národní e, rozpočty. Jsou to politiky, kde kritická masa výdajů je nutná proto, abychom zaručili ekonomickou eh, efektivitu, evropskou přenou hodnotu, jak to jak o tom hovořil zástupce sněmovny lordů dnes dopoledne. A je normální, že například eh, věnujeme v evropském rozpočtu pětkrát více prostředků na zemědělství, které pro budoucnost a vý, než na eh, výzkum a rozvoj. To jsou otázky, kterými se musíme zabývat, například princip subsidiarity, jak to e, říkal přítel van der Linden, regionální politika, politika soudržnosti, Opravdu tam aplikujeme princip subsidiarity u nás ve Francii a Kvitánskou každoročně. Připravují více než tisíc projektů, které obdrží pomoc, příspěvek od eh, Evropského fondu pro rozvoj regionu. Naše národní rozpočty jsou tedy vystaveny omezením, které nemají srovnání s minulostí. A my teď máme eh, systém, ve kterém evropský rozpočet je financován národními rozpočty, je, mm, je pro ně zátěží a nemůže tedy fungovat správně jako to, co bylo chápáno jako princip, že je tu Evropská unie, jak je zapsáno ve smlouvách to, že výdaje evropské musí být a mají být financovány z vlastních zdrojů. Mnozí z vás už eh, hovořili o takovémto problému dnes ráno. Stávající systém, který žádá národní státy, aby financovali eh, evropský rozpočet, je neudržitelný. Stal se neudržitelným, stal se hluboce nespravedlivým a mezi námi je pultustu zemí, které jsou jaksi privilegované a které platí méně, někdy dokonce hodně, o hodně méně, než kolik by měly platit do evropského rozpočtu, pokud vezmeme v úvahu jejich národní bohatství. Samozřejmě symetricky jsou tu i země, které jsou jaksi znevýhodněny tímto systémem. A já bych chtěl poukázat na to, že tato tento aspekt nikdy nebyl eh, nikdy nebyl takto eh, probrán eh, ministry financí a já doufám, že naše národní parlamenty budou veřejně hovořit o tomto problému a že tato konference může být takovýmto, takovýmto případem, kdy můžeme klást otázky a pak o nich dále hovořit. Máme zde také zástupce eh, francouzského senátu pana Mariniho, který se dnes ptal, zda bychom neměli rozlišovat mezi problémy, které se týkají konkrétně eurozóny a eh, aktivit, které se týkají eh, zemí eurozóny a dalšími členy Evropské unie. To je věc, k níž se můžeme postupně vracet třeba dnes odpoledne, ale měli bychom ji stále mít na paměti. A nyní tedy, abych postoupil v tomto úvodu, bych chtěl požádat pana komisaře, aby nám nyní předložil hlavní směry Evropské komise pro rozpočtový rámec pro budoucí léta. Thank you. Good. Děkuji vám a dobré dopoledne, přestože prší, nicméně něco jiného byste mohli očekávat, kromě stávek v Bruselu. Dnes stávkují řidiči taxíku. Myslím si, že načasování tohoto zasedání je výtečné týden před rozhodujícím zasedáním evropských lídrů ohledně budoucích eh, finančních výhledů do roku 2020, aby tedy Evropa měla dostatečné finanční prostředky. Je dobré, aby zvolení zástupci 27 zemí či více, pokud jsou tu zástupci Chorvatska, se tu sešli. Jak již poukázali předchozí komisaři, pan komisař Oli Rén i pan Lamasur ve svém úvodním projevu, Máme tu rozdílná prostředí, rozdílné situace v Evropě a konsolidace. Eh, rozpočtu je velice důležitá. A situace z let 2009 eh, až 2011 v dnešní době již neplatná. Hledáme vyrovnanější hospodářský mix pro Evropu. To úplně mění profil evropského semestru a, tu roli, eh, kterou, která se očekává od evropského rozpočtu. Evropa musí um, samozřejmě přesto, že tu byly změny ve smlouvě, tak musí prokázat to, že je užitečná a musí mít schopnost řešit a čelit ekonomické krizi. A tady evropský rozpočet může opravdu eh, v tomto hrát eh, důležitou roli. Víme, že to nemusí být úplný všelek, ale může tvořit součást té reakce eh, na to, jak tedy vyřešit prostřednictvím toho mixu těch investic, podpořit růst, eh, stabilitu, konkurenceschopnost. Myslím si, že tady je opravdová přidaná hodnota toho evropského rozpočtu, tedy ten rozdíl, eh, protože tento rozpočet musí být vyrovnaný. Víme, že existují jiné rozpočty, rodinné rozpočty, národní rozpočty, um, kde se vynakládá pouze to, co obdrží, co se obdrží na, eh, na, jako třeba v bankách od svých klientů, ale je to platné pouze pro národní úroveň. Nyní, co se týče budoucnosti, <clears throat> máme jasné návrhy, které jsou v souladu s konkurenceschopností, růstem a zaměstnaností. Těžko eh, v těch eh, národních rozpočtech budete mít místo pro investice. Možná eh, je tomu tak pouze na úrovni Švédska, kde jsou fiskální stimuly, v jiných zemích tomu tak není, protože se staly obětí konsolidace úsporných opatření. Většinou investice, investiční projekty nejsou tolik um, vytvářeny na evropské úrovni, hodně závisí na národní úrovni. Takže ta opravdu rostoucí eh, část eh, našeho návrhu, to je Horizon 2020, tam jsou zahrnuty eh, různé programy a úplně poprvé v historii EU je to konsolidace mezi výzkumem a inovací, protože tady až dosud byl nedostatek mezi tím, jak se vynakládají veřejné finance na výzkum, ale do oblasti inovací, komerčních inovací, tam tomu tak nebylo, tak jako je to například za Atlantikem. Horizon 2020 v tom našem původním návrhu z 55 miliard až na výzkum až na stávajících 80 miliard, tady eh, se sou, nebo tady jsme se poučili ze zkušenosti eh, výzkumných eh, programů v rámci sedmého programu pro výzkum a jsme obdrželi 95 žádostí pro granty pro oblast výzkumu z 400 různých organizací či jednotlivců. 16 tisíc grantů již bylo uděleno, což představuje několik tisícovek jednotlivců, výzkumníků či organizací, takže rozhodně je to opravdu významný zdroj eh, grantů pro výzkum v Evropě. Rozhodně se to nemůže srovnávat se situacemi na národní úrovni. Takže tady tyto programy, které jsou již nyní implementovány, prostřednictvím nich vlastně navrhujeme úplně nový styl blízkého propojení mezi výzkumem a inovací a to je tedy nazváno Horizon 2020. Dále tu máme eh, program pro malé a střední podniky nazvaný COSMA, pro ten jsme určili eh, původně 2,5 miliardy eur. Doufám, že eh, tato částka se zachová. A 1, 1 miliarda 400 milionů pro takzvaný eh, finanční nástroj, který by měl být tou hybnou pákou, ehm, ale tam je stále ještě nedostatek toho venture kapitálu a abychom zajistili tedy nezbytnou finanční kapacitu pro malé a střední podniky. Pak tu máme novou generaci programů nasměřovaných pro mládež, mladou generaci a mobilitu. Zřejmě komisař Andor o tom hovořil a jak je důležité na pomoci mládeži v Evropě A samozřejmě na konci roku 2012 se prokázalo, že například program Erasmus měl vážné finanční nedostatky a je třeba toto i nadále podpořit. A vedle toho zachovat nezbytnou mobilitu pro e, v Evropě. Na to je napojená tedy samotná otázka nezaměstnanosti vysoká míra nezaměstnanosti mladých jako ve Španělsku. A tady mobilita může být součástí té správné reakce může posílit eh, i například eh, udělování těch eh, školních grantů. Pak ten nezbytný, ten správný moment, kde se snažíme také na pomoci prostřednictvím fondu Connecting Europe. To je napojen na, na na ehm, nadnárodní dopravní sítě, také bezpečnostní sítě. Proto vše potřebujeme přeshraniční e, konektory a pak e, také otázka digitální ekonomiky. Tady vidíme určité nedostatky, co se týče dlouhodobých investic, zejména v té otázce dopravy. E, je tu určité, jsou tu určitá rizika. My se snažíme, aby tyto projekty uh, Eh, byli opravdu kvalitní, aby si vysloužili rozpočtový příspěvek, aby se tam do toho zapojila i Evropská investiční banka. A pokud tedy toto bude schůdné, pokud se to prokáže, prokáže schůdnost těchto pilotních eh, projektů, pak eh, může tedy i ta dopravní infrastruktura si vysloužit podporu. Máme rozpočtové položky a Největší část výdajů jde směrem na soudržnost, na venkovský rozvoj, ale to může být také i příležitost na přeorientaci těch výdajů do oblasti eh, zaměstnanosti. Tady eh, to může být eh, řešeno s směrem určitých partnerských dohod s členskými státy, vše na základě splněných podmínek ex ante a kontroly výdajů. A ty bohatší oblasti Evropy musí plnit celou řadu úkolů a společně se musíme podívat tedy, jak podpořit eh, konkurenceschopnost. tady to je taková zásadní otázka, jak přeorientovat ty uh, tradiční politiky, jako soudržnost, uh, ten rozvoj venkova. K tomu potřebujeme správné nástroje a, a zejména dlouhodobé investice. Nyní tedy Víme, že za týden bude eh, zasedání rady. V listopadu eh, toto setkání nebylo příliš úspěšné. Je třeba se podívat na to, co je opravdu nyní důležité. Celá řada členských států se blíží k té takzvané červené linii. 7. 8. února se zde jejich zástupci setkají a obávám se čistě reálně, že uh, ta oblast eh, evropského rozpočtu nasměřovaná na půjčky může být opravdu eh, mnohem nižší. Pan Rompuy tu hovořil o nějakých 20 miliardách méně na období 2014 až 20 ve srovnání s předchozím obdobím 2007 až 2014. To znamená, existují určitá omezení i pro škrty, jak se prokázalo i v Evropském parlamentu. Nyní v jednom německém deníku se objevily fotky několika německých poslanců, pan, například pan Alvaro, pan Reimer BG, je tu možná mezi námi paní Jutta Haug z SPD a Helga Trippel za zelené. To znamená, všichni eh, tito se sjednotili ohledně tématu evropského rozpočtu. Ovšem, hodnota evropského rozpočtu se nachází v dlouhodobých investicích. Eh, to znamená předvídatelnost investic. Toto je ten eh, správný charakter evropského rozpočtu. Víceleté programy zajištění stability pro řešení stávajících situace v Evropě. Samozřejmě v rámci té vyjednávací logiky tam eh, také jsou eh, započítány určité výdaje pro národní úrovně. A někt- členské státy vystupují poměrně konzervativně, například k otázkám výdajů do společné zemědělské politiky, ale to je taková věčná eh, mantra, když se jedná o rozpočtu když se zmiňuje oblast zemědělství a rozhodně mi, můj kolega se k tomu ještě vyjádří, zejména jak je toto důležité pro Irsko. Nesmíme v rámci toho jednání e, zapomenout na oblast zjednodušení. Nicméně máme tu pravidla a proto máme finanční nařízení. Byla tu žádost, aby se zjednodušila byrokracie, aby vše šlo um, směrem zjednodušení, aby prostřednictvím zjednodušení se splnily cíle a toto bylo stanoveno jako vysoká priorita pro nadcházející období. A pak je tu inovativní finanční nástroj a zřejmě, a jak si uvědomujeme, i tady v parlamentu budeme financovat více oblastí v Evropě. Čeká nás také přistoupení Chorvatska a budeme k tomu mít méně finančních prostředků. Proto tedy potřebujeme řádné finanční nástroje a já se těším na tu diskuzi, která potvrdí, zda tedy jsme měli pravdu nebo ne. A těším se na vyjádření vás, zvolených zástupců. Děkuji. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, eh, poslanci Evropského parlamentu, eh, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za příležitost zde dnes pohovořit na vašem zasedání. A, a eh, myslím si, že já ve svém příspěvku se dočku obdobných témat jako pan komisař i pan předseda. Vážení kolegové, tématem našeho předsednictví je stabilita a e, to stabilita položená na růstu a zaměstnanosti. Musíme e, zajistit, e, aby naše ekonomika byla flexibilní v dobrých dobách a aby nás podporovala i v dobrách špatných. Nepotřebujeme systém postavený na rivalitě a v našem osobním zájmu. Společně můžeme jako Evropa eh, přečkat krizi. Evropa je eh, silnější eh, společně a přestát stávající klimatické podmínky nepříznivé v oblasti hospodářství je naším základním cílem. Evropa společně bude vždycky silnější. To je základní princip. Evropský semestr byl důležitým důležitou eh, složkou toho, aby eh, členské státy mohly eh, už při tvorbě politiky před zahájením standardního rozpočtového procesu sladit svoji politiku s ostatními státy. A rostoucí ehm, koordinace eh, si vyžaduje bdělost na úrovni eh, v národních eh, států, tak aby všechno ehm, bylo v souladu s principy demokratické odpovědnosti. Jirské předsednictví volá po intenzivnějším zapojení v národní úrovně a tento parlamentní týden je jednou z jeho součástí. Politiky členských států jsou eh, přeskoumávány, eh, zkoumá se, eh, mm, zkoumají se výdajové priority a zjišťuje se, jestli členské státy volí v obezřetně. Ovšem prioritou je také, aby výzkum, vývoj a inovace byly součástí národní politiky. Během historie soci- společnosti často si stanovovali eh, obdobné eh, priority eh, podle aktuálních požadavků. A dnešním požadavkem je, jsou inovace. Do roku 2050 Evropa už bude mít jenom 6% světového obyvatelstva. Eh, tradiční eh, české váhy eh, budou postaveny před Čínu, Rusko, Brazílii a Indii a jejich rostoucí sílu. V tomto hospodářském ovzduší je nezbytné, abychom se zmocnili příležitosti spolupracovat, tak abychom rozšířili inovace do všech rozpočtů členských států. Eh, Irsko tvrdí, že eh, původní návrh eh, komise na víceletý finanční rámec byl správně vyrovnaný. Evropská unie musí zachovat stávající úroveň výdajů. Někteří chtějí větší výdaje na soudržnost, někteří chtějí zásadní škrty a Irsko se k tomu staví vyrovnaně. My si uvědomujeme, že v současné době jsou tvrdé ekonomické podmínky a mm, řada členských států, včetně Irska, Eh, trpí hospodářskou krizí, a, ale teď není třeba být eh, prostořeký a eh, reagovat zkratkovitě. My nechceme ohrozit své výsledky ničím takovým. Chceme zajistit dlouhodobou budoucnost v Evropě a jejich občanů. Irsko je příkladem země, které úspěšně, eh, která úspěšně využila eh, evropské fondy, investovala do klíčové infrastruktury i do lidského kapitálu. Díky obzřetným eh, investicím z evropských fondů v posledních desetiletích jsme přeorganizovali svou ekonomiku a mohli tak investovat více do znalostních sektorů ekonomiky to ehm, se odráží a e, i v e, klíčové složce irského předsednictví. My e, zajistíme, aby evropské financování podporovalo trvalý udržitelný růst, schopnost inovovat a podporovalo klíčovou infrastrukturu a také začlenování do společnosti. My reagujeme na mezinárodní měnový fond, tedy pokud jde o, pardon, my se stavíme k víceletému finančnímu rámci tak, eh, že eh, eh, si uvědomujeme, že 86 prostředků, které dostáváme v Irsku, jde na zemědělství. To prostřednictvím Fondu pro regionální rozvoj a fondu společné zemědělské politiky, zatímco strukturálních fondů dostáváme jenom nějakých 6 hmm. Irsko přirozeně bude muset se eh, tedy eh, přijmout eh, neutrální pozici během nadcházejícího vyjednávání o víceletém finančním rámci. Nicméně, když tvoříme politiku, tak jsme odpovědní za to, abychom se pokoušeli nalézt cestu ze stávající krize. A já jsem dnes již, nebo už dříve, než, už dříve jsem říkal, že jednou z, cestu, z cest z krize je důraz na výzkum a vývoj. Takže zamysleme se nad tím, Evropský eh, systém hodnocení inovace, eh, IAS, eh, má posoudit schopnost členských států inovovat. IAS 2007 obsahoval různé ukazatele k tomuto. A hlavními globálními konkurenty jsou Austrálie, Brazílie, Indie, Čína, Jižní Afrika, Čína a Spojené státy. Pokud jde o inovativnost v Spojených státech, Japonsku a v um, Jižní Koreji, tak tam jsou na tom lépe než eh, v, v Evropské unii. Zaostáváme. Zaostáváme na globální úrovni. Proto je uh, příkazem dne, abychom toto uh, řešili a zaměřili se na inovace. Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj je jeden z hlavních nástrojů Evropy, jak podporovat eh, spolupráci ve vědě eh, a vědecko-technickém výzkumu. Ovšem, eh, stejně tak je důležité, že neexistují žádné náborní, národní tábory, protože příslušné návory, na, návrhy posuzují na základě vnitřní konkurence nezávislé panely expertů. Irsko eh, se silně účastí, eh, účastní eh, a uchází o, na, o prostředky. Od nás přišlo jenom 6 tisíc návrhů v letech 2007 a 2012 a 13 z nich bylo úspěšných. A to ukazuje, že naše úspěšnost je přes 23% a dohromady jsme dostali nějakých 438 milionů eur na vědecko-technické projekty. Irsko, eh, Irsku se soustavně daří eh, dobře eh, v těch malých a středních velkých, středně velkých výzkumných projektech. A 40 procent právě prostředků jde do těchto projektů. Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj posílil evropskou výzkumní infrastrukturu a posílil také účast malých a středních podniků, které jsou v 98% motorem hospodářské aktivity v Evropě. Chceme zvýšit účast malých a středních podniků na těch výzkumných programech z 15 e, na 20 e, V Irsku jsme díky tomu vytvořili od roku 2007 jenom 3000 e, pracovních míst a e, naše e, celková absorpční e, míra je poněkud vyšší než ten evropský průměr 22%. Abychom podpořili nezaměstnanost, tedy zaměstnanost v mládeže chceme se účastnit například programu Horizont 2020. Horizont 2020 má za cíl vytvořit špičkový eh, výzkumný eh, program v Evropě a řešit zásadní eh, společenské problémy. Je postaven na třech pilířích dokonalé věda, skvělý průmysl a společenské výzvy. Prioritou irského předsednictví je podporovat irské iniciativy a bojovat s panevropskými výzvami nezaměstnanosti a zejména nezaměstnanosti mládeže. Rámcové eh, programy EU v eh, oblasti výzkumu a inovací ukázaly, eh, že jsou schopné přenášet výsledky a musíme i nadále podporovat. Potom je tady Evropský výzkumný prostor. To je nástroj pro vytvoření trhu, kde mm, výzkum a vývoj a věci, kde se jim může dařit. Mělo by to vést k výkonnosti Evropy v oblasti výzkumu i do budoucna. A teď bych poukázal na velice důležitou otázku pro irské předsednictví v souvislosti s inovacemi, a sice patenty. Formální přijetí eh, mm, nařízení o eh, v unitárním eh, patentu bylo mm, provedeno za kyperského předsednictví a irské předsednictví umůže Eh, umožní ženským státům v první polovině roku 2013 eh, podepsat formální dohody o tomto. To má umožnit našim inovátorům chránit eh, své patenty po celé Evropě snadněji. Inovátoři budou mít nižší náklady a já jsem si jistý, že ochrana z těchto nařízení je vítaným pozitivním krokem správným směrem. Pokud jde o otázku nezaměstnanosti mládeže, tak její eh, řešení, i když dosáhla eh, až 40% v některých členských státech a 29% v Irsku, bude docela eh, jistě jádrem irského předsednictví a také mladí lidé by měli lépe chápat, jak transformují technologie jejich život. My musíme používat své kvalifikace, své dovednosti a umožnit mladým lidem připravit se na budoucnost. Společ- změny, tedy budoucnost je plná eh, změn. Mladí lidé musí dostat eh, v nástroje, eh, které je povzbudí a umožní jim v Evropu táhnout vpřed. Země, které zásadně investují do výzkumu a mají spoustu nadaných lidí, nadaných lidí, tam se odehrává růst. My musíme zajistit, aby členské státy Evropské unie spolupracovaly tak, aby inovace byly jádrem jejich rozpočtové politiky. Tím, že to učiníme, eh, věřím, že přečkáme bouři a eh, budeme nakonec eh, silnější znalostní ekonomikou, která povede na globální úrovni. Závěrem, pane předsedo, 28. a 29. Eh, v listopadu, eh, v, eh, pardon, dubna budeme mít zasedání hm, předsedů výboru evropských parlamentů a, Evrop, a, a národních parlamentů pro zaměstnanost, v inovace, výzkum a související obory. Budeme se zabývat právě horizontem 2020 a nezaměstnaností v mládeže. Irské předsednictví, jak vidíte, eh, zásadně klade důraz na výzkum a inovace a budeme se těšit, eh, že ta eh, nás nadcházející debata s našimi evropskými protěžky bude plodná. Příklad, který ukazuje, že existuje cesta pryč z krize, existuje. Eh, zkušenosti Irska ukazují, eh, že je třeba eh, podnikat rozhodné kroky na národní i evropské úrovni a také implementovat předchozí oznámení. My jsme hrdými členy Evropské unie už 40 let a těšíme se na začátek další čtyřicítky ve společné spolupráci. Chceme zajistit mírovou, stabilní a prosperující budoucnost jak pro Irsko, tak pro celou Evropu. Děkuji vám, pane předsedo. Merci, monsieur le président, pour ce message. Děkuji vám, pane předsedo, za toto sdělení, eh, dalekosále sdělení o jirském předsednictví. Především předám slovo našim zpravodajům z Evropského parlamentu z Dánska, paní Ann Jensen ze, ze skupiny Liberální demokratů a chtěla by, chtěl bych požádat všechny řečníky, aby co možná nejvíce omezili délku svého eh, projevu, protože máme málo času. Děkuji. Prosím, Ann. Uh, and thank you. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za uh, příležitost, že tu mohu vysvětlit uh, situaci s rozpočtem od roku 2014 a také to, jak na to nahlížíme v kontextu evropského semestru. Prvním problémem zde je to, a to samozřejmě, že nemáme zatím víceletý finanční rámec, zatím ještě nevíme, jak to bude s legislativním základem, zda budeme stát eh, v situaci, kdy nebudeme vidět řešení, nicméně uvidíme, jak se toto změní příští týden. Jak již řekl pan komisař Levandovský, na stole leží návrh, který by měl uvolnit rozpočet eh, Evropské unie z úroveň 2008 a sloužit až do roku 2020. To znamená, eh, budeme tu mít Eh, možná pětiprocentní snížení, než jsme prozatím zaznamenali. Budou tu škrty pro výdaje do oblasti zemědělství. Já osobně bych něco takového ráda viděla, nicméně ostatní kolegové to mohou vidět jinak. Pak tu budou škrty ve výdajích v oblasti soudržnosti a zdá se, že to bude nárůst pro výdaje do oblasti výzkumu, dopravních infrastruktur ale asi ne tolik, jako je to v návrhu komise, což byl návrh, který tu byl zeširoka eh, zaštítěn také v Evropském parlamentu. Uvidíme, jak to bude postupovat. Eh, nicméně tady v Evropském parlamentu je taková obava, eh, že tu budou možná příliš velké ambice ale eh, zejména to, že rozpočet bude málo flexibilní, abychom mohli měnit eh, priority od nynějška do roku 2020. Chci pouze připomenout, že když jsme naposledy připravovali víceletý finanční rámec za předsednictví Tonyho Blaira a následně se toto vyjednávalo s Evropským parlamentem a pak uplynulo jenom půl roku, kdy vlastně Rusové uzavřeli kohoutky do eh, Bulharska a bylo zapotřebí pře- popřemýšlet a změnit energetickou politiku a nebyly k tomu prostředky. To samé se může stát v oblasti zemědělství a můžeme doufat, že tu proto budou finance. Potřebujeme flexibilitu, protože směr se může změnit od nynějška do roku 2020 zřejmě opravdu se objeví i nové záležitosti. A myslím si, že je důležité, abychom na úrovni EU jednali společně s národními parlamenty o evropském rozpočtu, a to z celé řady důvodů. Některé tu již byly zmíněny. Rozpočet EU je malý, ale je to investiční rozpočet. A a pro některé země je nesmírně důležitý. V EU máte země, kde financování z EU eh, v podstatě udržuje nějakých 70 veřejných investic. To znamená, pro některé členské státy je naprosto toto zásadní. Pak eh, je tu oblast výzkumu a dalších aktivit, které vykonáváme společně, kde si přejeme dosáhnout určité úrovně a to společně. A tady si cením eh, toho, co řekl zástupce irského předsednictví, jak zdůraznil i ty malé země, kde, pro které je to zásadní. V Evropském parlamentu hodně mluvíme o evropské přidané hodnotě a společně eh, můžeme dělat celou řadu eh, věcí a E, i nezávislé jednotlivé země samozřejmě e, usilují o mnohé, ale společné úsilí pak přinese výsledky. Pak tu najdete i oblasti, kde rozpočet Evropské unie může na pomoci fiskální konsolidaci v členských státech. V mé zemi Dánsku jsme snížili e, výdaje na eh, zahraniční eh, služby, protože nyní máme službu pro vnější činnost na evropské úrovni. To znamená, když budete dělat něco společně, můžete u vás doma ušetřit. A pak jsou tu oblasti, které jsou eh, napojeny například na běh toho Eh, vnitřního trhu, zase můžeme eh, dělat celou řadu levněji, pokud to učiníme společně. A o tom tu můžeme společně hovořit, kde jsou ty oblasti, ve kterých tedy národní eh, rozpočty mohou být seškrtány, když budeme vykonávat věci společně. Rozpočet Evropské unie by neměl být nahlížen jenom jako určitý rozpočet, který představuje výdaje, ale spíše jako určitá úspora těch výdajů na národní úrovni. Položky a okruhy pro příští rok pro Evropský parlament budou takové, abychom zajistili dostatečný růst a vypořádali se eh, s nezaměstnaností zejména mladých. Dali jsme bokem tedy určité prostředky, které zajistí financování nových eh, projektů, které by měly přispět k tomu, že se situace mladých eh, v oblasti zaměstnanosti zlepší. Máme tu určité demografické výdaje a některé členské státy v blízké době zaznamenají nedostatek pracovních síly a přitom eh, mají vlastně zástupy mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Něco takového je neudržitelný vývoj. Toto vše je velice důležité pro Evropský parlament. Ještě jedna důležitou věc, vzhledem k tomu, že jsou tu zástupci národních parlamentů. Máme problémy s tím, že vaši eh, ministři financí nejsou vždy ochotní vynakládat finanční prostředky, které přislíbili a toto je narůstající problém a bude to i problém v těch členských státech, eh, které by eh, vlastně mají přislíbeny prostředky z strukturálních fondů a ty to nedorazí včas. V Evropském parlamentu budeme vždy obhajovat eh, tu část rozpočtu, která je opravdu společná ale pak, když členské státy mají obdržet finanční prostředky a sami eh, mohou dlužit do rozpočtu, pak tam může eh, dojít k určitému zdržení pozastavení těch prostředků. To znamená, že tato otázka musí být vyřešena. Není to jenom o tom, o samotných finančních prostředcích, ale také o tom, i zda samotná komise podle legislativy by měla plnit své role. Děkuji. Anna. Děkuji, ano. Předám slovo panu Ederu Karvitovi, předsedovi portugalského parlamentu. Prosím, máte slovo. Hm. Děkuji, pane předsedo. Tato schůza, meziparlamentární schůze, přispívá proto, abychom omezili dva velké deficity dvou posledních let v Evropské unie v dnešní době krize. Je to deficit transparentnosti, demokratické transparentnosti v oblasti rozhodování a deficit koordinace hospodářských politik. A navíc je velice příznačné, že téma evropského semestru tento rok je zaměstnanost a růst. A to proto, protože zde se ukazuje to, že je nutné uznat, že dva dny, kdy Evropa reagovala pouze vždy příliš pozdě, že tyto dva roky měly jako důsledek to, co jsou vlastně odhady na tento rok, což tedy znamená, že Evropa znovu bude v recesi. Toto je cesta, kdy my se snažíme jaksi vsadit na vizi, nebo která spočívá v tom, že ta krize státního dluhu je pouze otázka periferních ekonomik. A že jako řešení, jediné řešení této krize je strategie úspor, přesně tento názor vedl k tomu, že se rozšířila krize ve své systémové dimenzi a rozšířila se na veškerou eurozónu a na veškerou Evropskou unii. Odpověď, kterou eh, poskytla Evropská centrální banka, v podstatě znamená to, že je důležité zvrátit tuto tendenci. Příklad Evropská je typický. Portugalsko je skutečně označováno za příklad eh, odhodlanosti a efektivnosti velkého vnitřního sociálního koncenzu v rámci provádění přísných politik eh, rozpočtové konsolidace a my chápeme, že jsou nutné. Ovšem dopady na ekonomiku jsou strašlivé. Nárůst nezaměstnanosti, po třetí rok máme recesi, a máme významnou sociální krizi. E, ta odpověď má samozřejmě národní rozměr, ale co nás tady zajímá, je ten rozměr evropský. Strategie 2020 e, se snaží obnovit roli, e, která je důležitá Se nám o to, abychom podpořili konkurenceschopnost, ale zde je důležité také investovat například v oblasti infrastruktury, protože toto eh, podpoří evropskou integraci a růst. Což nás vede k tomu, a týká se to strategie pro růst, o kterou nyní hovoříme. Vede nás to k tomu, abychom nyní hovořili o tom, jakým způsobem chceme eh, správně přizpůsobit konsolidační programy té potřebě, že Eh, není, důleži- není možné, abychom tady měli strukturální problémy, které vedou ve středně dlouhodobém kontextu k další krizi a které nám vlastně zabrání, aby v řadě členských států došlo k oživení ekonomiky, což je tedy strategie, kde my potřebujeme, aby na jedné straně byla konsolidace, ale na druhé straně, aby byla podpora růstu, vytváření pracovních míst, abychom znovu zvolili cestu veřejných investic. Toto je zásadní. Jiná odpověď nemůže spočívat v tom, že zredukujeme evropský rozpočet. Odpověď spočívá v tom, že budeme lépe koordinovat hospodářské politiky, že budeme mít účinnější solidaritu a více demokratické transparentnosti. Odpověď neznamená méně Evropy, ale více Evropy, ale musí to být Evropa, která bude skutečně solidární a která se bude zakládat eh, své strategie na strategie pro růst a zaměstnanost. Děkuji. Za řecký parlament promluví pan Akis Grantopoulos. Pardon. To paní, je to tak? Ne, vy se vzdáváte slova, dobře. Předám tedy slovo paní Halza Triple, která je členkou eh, strany zelených. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poukázal na strategické otázky. Eh, Teď jsme tady eh, tolikrát slyšeli, že potřebujeme nový růst, nová pracovní místa, což tady asi nikdo nespochybňuje. Odkud ovšem má ten nový růst eh, přijít? Z mého pohledu přijde pouze, pokud budeme připraveni udělat více před, proti nezaměstnanosti mládeže, investovat do výzkumu a vzdělávání a na druhou stranu eh, ovšem toto musí být trvale udržitelné a eh, odpovídat také našim klimatickým cílům. Investice do eh, produktových linií, které jsou ekologicky odpovědné, které snižují emise uhlíku na minimum, nebo dokonce je odstraňují, to musí být základ. Evropský rozpočet nás tedy musí dostat do situace investovat do těchto oblastí a e, tímto způsobem e, můžeme e, zareagovat na klíčové otázky. Ovšem teď hrozí opak. Pokud se prosadí některé členské země a bude zkrácen evropský rozpočet o 10% a dlouhodobě se prosadí za zájmy zemědělství v Eh, strukturálních fondech, tak takové věci, jako je vzdělávání, eh, výzkum a nové investice do trvale udržitelných oblastí, na ty se nedostane. Eh, zdá se tedy, že tady máme, že tady pravděpodobně, nebo že tady hrozí, že uděláme v obrovskou chybu. A myslím si, Eh, tedy že bychom opravdu měli zde se zastoupením eh, rady se bavit o tom, jak prosadit své cíle, které máme. Za druhé, včera eh, byl Bill Gates u SPD v Německu a požadoval na zavedení daně z finančních transakcí. V Evropské unii se pořád bavíme, pořád, jestli je to správné nebo ne, 11 členských států je připraveno ji zavést já si myslím, že to už dávno tady mělo být a je to důležitý eh, příspěvek k regulaci bank a k přiměřené mm, regulaci finančních trhů. A eh, zároveň tyto eh, příjmy budou muset začít téct do evropského rozpočtu. Myslím si, že pan Levandovský to navrhl správně. Pokud by to byl vlastní příjem evropského rozpočtu, tak potom bychom mohli ulevit Eh, členským eh, státům a jejich rozpočtům a to by bylo vzájemně výhodné. Bylo by dobré, kdyby eh, se tím rada znovu zabývala a dospěla ke změně názoru. A poslední poznámka, protože je tady tolik národních poslanců a já tu národní debatu velice dobře znám. Já si myslím, že je třeba zdůraznit, že pokud tady chceme řádný rozpočet v Evropském parlamentu a vyšší rozpočet, tak to neděláme ve vlastním, ve vlastním zájmu, ale v zájmu občanů Eh, tak aby do roku 2020 opravdu dostávali lepší eh, politiku a proto eh, si myslím, že by bylo velice důležité, aby si toto členské státy uvědomili. Děkuji. Děkuji. Nyní předám slovo vysok, vysoké části sněmovny paní Lukas za nizozemí. Děkuji, pane předsedo. Německý, eh, nizozemský parlament velice zajímá evropský rozpočet. My bychom rádi viděli nárůst výdajů na eh, výzkum a rozvoj a snížení na eh, soudržnost a zemědělství. Jedině s otevřeným trhem a společným eh, přístupem k vědeckému výzkumu budeme schopni dosáhnout toho, že podnikatelská sféra vytvoří nové produkty, nové trhy. Potřebujeme inovace v době této ekonomické krize najít řešení pro velké výzvy, kterým čelíme modernizace evropského rozpočtu je nezbytná eh, je nezbytným krokem pro naši cestu vpřed. Doufáme, že na Evropské radě diskuze v únoru povede dál, že bude průlomová. Co se týče horizontu 2020, podporujeme zaměření na kvalitu eh, výzkumu a konkurenceschopnost. Musíme vydávat eh, prostředky na ty nejlepší výzkumné týmy, abychom dosáhli vědeckého průlomu, který bude mít eh, prospěch pro nás všechny. S těmito prostředky samozřejmě víme, že zapotřebí se věnovat i dalším cílům, jako například eh, výzkum, eh, účast žen na výzkumu a dalším otázkám. Doufáme, že jirské předsednictví se bude věnovat také implementaci evropských patentů. To myslíme, že bude důležitý krok vpřed. Děkuji. Směrem na sever se obrátíme. Dám slovo panu Bernaconovi ze švédského parlamentu. Doufám, že jsem to vyslovil dobře. Uh, where are you? Uh, Kde jste? Tady. Prosím, máte slovo. Eh, den fråga som har ställt. Eh, vyslovil jste jméno správně. Ta otázka toho, jak může evropský rozpočet pomoci splnit členským státům své cíle. Tady tou otázkou hlavně je to, a jak můžeme eh, přivést stávající krizi ke konci. Odpověď na tuto otázku jsme si již vyslechli. Prostřednictvím rychlé modernizace by měla Evropská unie pokročit vpřed a samozřejmě toto úsilí by mělo být předem jasně rozloženo, mělo by to procházet přes vytváření infrastruktur, stanovení jasných cílů a dát prioritu jasným cílům, které by měly opravdu podpořit naši eh, ekonomiku. Eh, dnes jsme tu již hodně slyšeli o, o, o těchto bodech. Všichni si to uvědomujeme, nicméně je nezbytné velice často přepracovat priority, což může být někdy poměrně bolestivé, například u zemědělské politiky. My, švédští sociální demokraté, si myslíme, že zmrazení rozpočtu by mohlo být do určité eh, míry dobré. Evropská unie by měla prokázat eh, svoji schůdnost a nesmíme ale často předkládat špatné argumenty. Eh, pak otázka například navýšení rozpočtu prostředky členských států jsou čím dál více redukovány a evropský rozpočet by měl být stanoven tak, aby všichni brali v potaz stanovené cíle a priority. Máme celou řadu dokumentů a sdělení jak komise, tak rady, kde se hovoří o významu pro zaměstnanost, pro navýšení konkurenceschopnosti a podobně. Ovšem každý z těch programů často prochází právě i tou politikou úsporných opatření. To znamená, Evropě nyní hrozí recese, stagnace, nezaměstnanost má nesmírné eh, rozměry, to znamená, Evropa zažívá nebezpečnou situaci a pokud si přejeme skoncovat tady s tímto destruktivním směřováním, pak je třeba přistoupit k následujícímu. V první řadě rozpočet musí být modernizován a proto i politika by měla jít novým směrem, vyrovnaným směrem. Měla by tu být ale také sociální dimenze, protože nemůžeme provádět jenom úsporná opatření, musíme brát v potaz i ty sociální otázky. Nyní se vrátíme do Irska k panu Bernardovi Leknovi. Prosím, vážený kolego. Děkuji vám, pane předsedo, jsem rád, že mám příležitost zde promluvit. Eh, vítám tuto koncepci, kde členové národních parlamentů se mohou sejít se svými kolegy a bychom lépe porozuměli svým zemným pozicím. A já doufám, že pokud jedna věc vzejde z této diskuze, tak to bude pochopení našich vzájemných stanovisek. Eh, pane předsedo, chtěl bych poděkovat eh, panu Kruličovi za jeho příspěvek a doufám, že bude následován dalšími evropskými kolegy. Už se dnes dopoledne hovořilo o tom, že je zapotřebí převzít zodpovědnost, takové to vlastnictví věci a Všichni musíme přezít toto vlastnictví zodpovědnosti nejen za svůj vlastní rozpočet, ale také za rozpočet evropských institucí a obecně. A to znamená koordinovat ekonomické úsilí. Znamená to také, že každá země má různé potřeby. Některé země potřebují jsou založené spíš na zemědělství, na technologii, další zase na těžkém průmyslu. Ať už jsou eh, kdekoliv a ať si to jakoliv, například Irsko silně závisí na zemědělství abychom eh, vzešli ze slepé uličky, kde jsme, museli jsme se zaměřit na změny. A teď 95% naší výroby jde do světa. Nepodařilo by se nám vykonat tu práci, kterou se nám zdařilo, kdybychom neměli podporu také zemědělců, a já jsem proto, abychom eh, tuto péči zachovali. Co se týče ekonomické politiky, je zapot... Mm, eh, hovoří se o tom, že zapotřebí snižovat evropský rozpočet a na druhé straně národní parlamenty také snižují rozpočty, musí snižovat z důvodu, které jsme vyslechli. Volá se po přísnosti. Já tomu neříkám, nebo nevěřím, že by byla nejlepší přísnost. Uh, my prostě nemáme zdroje, abychom e, zaplatili to, co si přijeme, proto musíme šetřit, musíme omezovat naše výdaje. A je to těžké, je to těžké pro naše lidi, ale víme, že to vede k výsledkům. To, co teď ale potřebujeme, je, že potřebujeme uznání. Uznání Evropské unie, že to, co činíme, je správné a potřebujeme podporu a potřebujeme další země, ostatní země, aby uznali, že jdeme společně stejnou cestou. Pokud toto neučiníme, pokud toto neučiníme, zjistíme, že se odsneme v situaci, že budeme mít svázané ruce za pár let, se budeme ptát pořád na ty samé otázky, pořád budeme chtít řešit ty samé věci. Nejdůležitější je, pane předsedo, abychom vzali na sebe zodpovědnost teď, ne, ještě předtím, než se toto všechno stane. A aby země, které již ukázaly, že mají nějakou sílu, silnou stránku v určité oblasti, tak aby všichni učinili to, co mohou, eh, pokud možno v, eh, v ovzduší eh, v souladu. Děkuji vám, kolegové, a blahopřeji Irům, k příkladu, který dávají, jak eh, pan předseda vlády, který před několika dny navštívil eh, Evropský parlament, eh, Evropskou unii a ukázal jako odvážným příkladem, de vaše země. Ivano Kajlfi, který je evropským ehm, poslancem a je také zpravodajem k víceletému finančnímu rámci. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl sdílet některé obavy vyjádřené zástupci národních parlamentů, protože eh, se blíží zasedání rady, která bude rozhodovat o rozpočtu a pak tu mohou být problémy v parlamentu, protože musíme se vyjádřit eh, ano či ne o tom, co rozhodnou členské státy. A je tu celá řada důvodů pro stávající situace. My se snažíme eh, předkládat určité argumentace, rada to nebere v potaz, já to doložím příkladem, abyste tedy pochopili, že to vlastně jenom nežádáme o peníze. Musíme mít na paměti to, že evropský rozpočet je 50krát menší než národní rozpočty. Uh, představuje 2 veřejných evropských výdajů. Takže když o tom hovoříme a o tom, e, že je to propojení s národními parlamenty, tak musíme o tom hovořit velice opatrně o rozměrech parlamentu. Poslední návrh z listopadu vlastně to nebylo zmražení. Tady hovoříme o tom, že evropský rozpočet se vrací na hodnotu 2008 před rozšířením kdy nás bylo 25 a doufáme, že to bude fungovat do roku 2020. To není tedy úplné zmražení až na dobu z roku 2004 ale přejeme se, aby to fungovalo do roku 2020. Musíme brát v potaz eh, stávající reálné údaje a restrukturalizovat je. A členské státy se s tím musí vypořádat. Za druhé, potřebujeme větší flexibilitu. Když schvalujeme národní rozpočty, musí tu být ta možnost, abychom z méně prostředky učinili hodně, ale to musí procházet tím, že budeme postupovat i společně na, národní, na evropské úrovni to je třeba brát v potaz. Za třetí, vlastní zdroje, pan předseda o tom již hovořil. My si nepřejeme větší rozpočet prostřednictvím vlastních zdrojů, my si přejeme nezávislejší rozpočet a proto tedy eh, budeme mít příspěvky z národních rozpočtů Ehm, budeme je moci dávat více stranou a to může být pozitivní sdělení. To znamená, není tu žádost o více prostředků, spíš eh, lepší eh, eh, rozdělování těch prostředků. A pak otázka vývoje eurozóny. Máme tu mechanismus stability, objevují se nové myšlenky o tom, že potřebujeme nový nástroj pro eurozónu. To je dobré. Uh, ale pokud tu budeme mít několik oddělených rozpočtů, pak eh, tu budou stále obavy ze strany daňových poplatníků. To znamená, je třeba brát v potaze eh, všechny ty závazky, aby tedy tento rozpočet mohl poskytovat prostředky pro všechny nástroje. Musíme k tomu přistupovat zodpovědně a to si přeje i Evropský parlament. V tuto chvíli rada není ochotna eh, vyn, eh, vyslechnout eh, těmto našim obavám. A pokud bude přijata dohoda příští týden, v tomto smyslu pak rozhodně v tomu parlamentu nebudeme moci říci ano. Děkuji, kolegové. Nyní od Černého moře přejdeme k Balckému. Máme tu Polsko za které promluví místo předseda výboru pro zahraniční záležitosti mm, sejmu pan Glaševsky. No, jiný Galaževský. Ah, okay. oh, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Já se omlouvám, špatně jsem vyslovil vaše jméno z południowej części Polski, a więc oddalonej od Morza Bałtyckiego. Ja pocházím z jižní, z jižní strany Polska, takže je to přece jen kousek od Baltského moře. Ale je pravda, že Polsko má baltské pobřeží. Komisař Levandovský hovořil o tom, že jsme v jedinečné situaci jako Evropská unie. Konkrétně náš další rozpočet bude menší než ten předcházející. Současně povinnosti narůstají každým rokem, naše cíle jsou stále ambicioznější. Úkoly, které máme plnit, se také stávají obtížnějšími. A to si myslím, že jsou tendence, které eh, směřují od sebe. A bylo by velice dobré, kdybychom našli způsob, jak tyto od sebe jdoucí tendence znovu eh, spojily naše mm, závazky a naše prostředky, tak abychom mohli učinit více se stále menším rozpočtem. Je pravdou, že, pravdou, že snížený eh, rozpočet bude mít také videovou e, část a ty tendence, které dnes vidíme, jsou nešťastné. Jak se tedy máme vypořádat s našimi povinnostmi, s našimi závazky? Už se o tom částečně zmiňoval kolega z Nizozemska. Modernizace rozpočtu bude přijata za pár nebo tedy rozpočet bude přijat za pár týdnů, takže nebudeme moci tento rozpočet ještě modernizovat. Budeme tedy moci modernizovat rozpočet až e, po roce 2020 a s tím já souhlasím. A když se vrátím k té předchozí diskuzi, komisař Ren hovořil o různých e, ekonomika členských států a právě proto je soudržnost a politika soudržnosti tak důležitá, abychom měli rovné podmínky i co se týče e, sociální oblasti zaměstnanosti v členských státech. A jsem rád, že politika soudržnosti má tolik podporovatelů. Tito zastánci pravděpodobně umožní, aby přežila. A nyní bych chtěla přejít k výzkumu a rozvoji. To je také velmi důležitá oblast. Co se týče vědeckého výzkumu, tam jsou rozdíly ještě větší než v ekonomickém rozvoji. Jak ukazuje analýza z této zprávy, doufám, že perspektiva Evropy 2020 umožní, aby tyto rozdíly byly zmenšeny a že ty členské státy, které ještě dostatečně nerozvily eh, svoji oblast výzkumu a eh, rozvoje, aby tak učinili. Děkuji, kolego. Předseda výboru pro finanční záležitosti pan eh, Bezas z Řecka. Děkuji, pane předsedo. V evropském semestru probíhá spolupráce a tato spolupráce nám dává čas rozmyslet si dobře zásadní rozhodnutí. A doufáme, že do budoucna tato spolupráce bude i nadále probíhat. Některé země se nacházejí v země, tedy v programu hospodářského přizpůsobení jako ta naše a V rámci našeho eh, eh, programu eh, musíme vynakládat nesmírné úsilí a vlastně to už vlastně máme, a to i v rámci toho, že už u nás pět let trvá recese. A potom ke konkrétním otázkám. Za prvé je tady politika soudržnosti. Myslíme si, že ta se asi odchyluje od stávající reality a bylo by eh, velice eh, špatné bojovat proti recesi jejím eh, zrušením. Myslíme si, že rozdělování eh, politiku, eh, tedy prostředků v rámci eh, politiky soudržnosti je, tedy se opírá o zaostalý, zaostalá statistická čísla a že je třeba podívat se na skutečný obrázek a statistické úřady z jednotlivých členských států musí v tomto sehrát důležitou roli. Za druhé, Výzkum a inovace eh, zlepšují samozřejmě eh, konkurenční úroveň jednotlivých členských států i na mezinárodní, i na mezinárodní úrovni. Proto se domnívám, že eh, i politika soudržnosti by měla přispět členským státům, které se nacházejí v recesi, podpořit výzkum a vývoj. Eh, to samozřejmě eh, zlepší i vnitřní eh, konkurenceschopnost, i vnitřní soudržnost Unie. Za třetí, příjmová stránka rozpočtu. Myslíme si, že velkou výzvou je vytvořit kombinaci vlastních prostředků z spolehlivých zdrojů, jako je například daň z finančních transakcí, a nebo část daně z přidaně v hodnoty a tedy eh, kombinací eh, cizích eh, prostředků, tedy prostředků, které přicházejí i z národních rozpočtů. Jedině to zajistí, aby v Evropská v Unie mohla tedy dál dobře fungovat. Děkuji, pane předsedo, to bylo opravdu velice zajímavé sdělení. Vrátíme se do Irska, předám slovo senátorovi, panu Terry Leidnamovi a omlouvám se za svou výslovnost, pravděpodobně není správná. Jste přítomen? Je pan senátor zde? Není. Vstal se slova? Tedy, není tedy Evropský parlament. Pan Salvador Garriga. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že zástupci národních parlamentů, kteří jsou zde dnes přítomní, jsou opravdu silně proevropští, i když v některých národních parlamentech se těžko tato záležitost obhajuje tak dobře jako v Evropském parlamentu. Ale v dnešní době si myslím, bychom měli spíše hovořit o tom, zda vy a vaše národní parlamenty věří v to, že e, evropský rozpočet je vyjádřením evropské přidané hodnoty. Pokud tomu národní parlamenty nevěří, a e, evropský rozpočet je brán jen jako rozpočet číslo 29, včetně tedy e, s Chorvatskem, tak potom si myslíme, že samotné vlády členských států pak přistoupí k tomu, že příští týden podepíší eh, nějaký rozpočet, který bude o 22 milionů menší než stávající rozpočet. Tady jde o to, čemu věříme a je důležité obhajovat i na úrovni národních parlamentů jiné záležitosti než Evropský eh, parlament, eh, který může mít určitý anticyklický komponent nebo otázky eh, krátkodobých dopadů na evropský rozpočet, protože tady otázka investic může být přínosná ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Zda věříte tomu, že horizont 2020 je tak důležitý a přínosný, že by měl být řádně financován. Zda věříte tomu, zda závazky schválené Evropským parla- Evropskou radou pod záštitou Evropského parlamentu by měly být plněny. Zda tedy Hm, pro toto všechno, eh, toto všechno by eh, mělo být nápomocné a proto je třeba přesvědčit národní parlamenty a vaše vlády, že ne na všechno bychom měli nahlížet prostřednictvím toho, kolik přispíváme z toho národního balíčku do evropského rozpočtu, ale spíše nahlížet na to, že jsou tu určité společné úspěchy těch společných politik, ať je to inovace, výzkum, zemědělství nebo celá řada dalších oblastí, ze kterých se stává evropský rozpočet a které jsou ohroženy pro těch nadcházejících sedm let. Myslím si, že je tu jasný jasné propojení. Tento evropský semestr pracuje v tomto smyslu a vy tímto můžete přenést do vašich národních parlamentů tuto naši vizi. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Předám slovo za sněmovnu lordu baronce Hukafeinu. Baronet. Děkuji, pane předsedo. Několikrát zde byla zmíněna potřeba výzkumu a vývoje respektive výzkumu a inovací eh, eh, s cílem podnítit růst. Nicméně debata o rozpočtu pro horizont 2020 a eh, o víceletém rozpočtovém rámci se táhne už dlouho. A to samozřejmě je proces, který zhoršuje hospodářská krize. Jaké si myslíte, eh, že jsou problémy eh, využívání rozpočtových prostředků na eh, vědecko-výzkumné projekty? Když se velice těžko vypočítává návratnost investic, náš výbor se zabývá výzkumem a inovacemi v kontextu v rozpočtu a bylo by užitečné, kdybychom věděli, jaké mechanismy používá komise Eh, k provádění analýz eh, přínosů a eh, nákladů místo tradiční, tradičních, tradičních tedy obchodních metod, kde se měří jenom přínosy, tedy respektive kde se měří jenom výnosy. Potom zde kolega z německé strany zelených zmínil Eh, výnosy z daně z finanční transakcí. Zabývá se eh, komise eh, dopadem tak této daně na rozpočet v nedávném posouzení dopadu, které bylo rozsáhlé, komise došla k závěru, že její návrh opravdu nepřináší příliš velký zisk, pokud jde o tvorbu vlastních zdrojů které by eh, tedy, eh, jak bylo eh, navrženo, měly přijít do rozpočtu. Děkuji. Předám slovo předsedovi rozpočtového výboru Giancarlo Giorgettimu ze italského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říct, že jsem velmi ocenil příspěvek pana Mariniho z dnešního dopoledne hovořil velice jasně, já bych také chtěl hovořit jasně. Není to poprvé, co se účastním takovéhoto setkání a musím podotknout, že bohužel úsilí eh, dosáhnout demokratické legitimizace rozhodovacímu eh, procesu, zejména v souvislosti s rozpočtem a rozpočtovým postupem, spatřuji jako obtížné. Obtížně dosažitelné. I s tím, jak se dostáváme do ekonomicky složité situace s ohledem na nezaměstnanost a podobně, jak už o tom také hovořili oba komisaři, hovořilo se nyní o komunitárním rozpočtu, vidíme, že mm, tu máme mnoho slabin a legitimace nebo legitimizace, která je nám dána eh, obyvatelstvem jako národním eh, parlamentům, se obtížně e, opodstatňuje. Já pracuji jako předseda rozpočtového výboru a vy víte, e, že budou volby, takže bych stejně tak dobře mohl hovořit jako občan. Včera jsem se účastnil e, zasedání malých a středních podnikatelů. Zítra se pravděpodobně sejdu s nimi opět na jiném zasedání a mohu říct, že společné cítění společné vnímání toho, co se stalo v Itálii, těch šetření v Itálii, úspor eh, celkově jak jsou, tak to není eh, duch legitimizace. Je to totiž problém eh, s tím, jak obyvatelstvo a občané poskytují legitimnost nebo vnímají legitimnost rozhodování poslanců národních parlamentů. A Fiskální kompakt nás vede k tomu, že zvyšujeme zdanění práce. V Evropě, jsme, jak jsme viděli, a jak jsme vyslechli, vyslechli například od anglické kolegyně, se hovoří o e, dani z finančních transakcí. Z těch by se například mohly, e, mohl financovat evropský rozpočet. Pak posíláme peníze do Evropy a vracejí se nám prostřednictvím různých fondů, tak jak byly jmenovány panem komisařem Levandovským. My, malí podnikatelé, velice těžko získáváme přístup k takovýmto prostředkům, protože je to taková administrativa, že eh, nám eh, stěžuje možnost využívat těto prostředků. Ehm, za třetí, je pro nás obtížné, když hovořím o těch velikých otázkách, eh, velice obtížné je také se vypořádat s rozpočtem Evropské unie. Doufám tedy, že Evropa se, pot, se bude úspěšně potýkat s těmito, e, s těmito e, finančními záležitostmi. Je pravda, že o finančních věcech se rozhoduje, zatímco o těch, které se týkají zaměstnanosti, se jen hovoří. Děkuji, to je také důležitý komentář. Paní Ana Suza, Evropský parlament, Portugalsko. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda pozdravila všechny zástupce parlamentu, kteří se účastní tohoto zasedání. Již zde z různých stran zaznělo v první řadě od pana komisaře Levandovského a následně od mých kolegů z Evropského parlamentu, že co se týče evropského rozpočtu a víceletého finančního rámce, se nenacházíme ve stavu zmražení situace je taková, že se tu hrozí škrtem a to naprosto brutálním. Evropský rozpočet, jak ten roční, tak ten víceletý, byl, řekněme, hubený, málo ambiciozní, minimalistický a mnohokrát se nachází pod těmi předem předpokládanými stropy vyplývajícími ze smluv. To znamená, ani nedosáhl těch hodnot, které umožňují samotné smlouvy. Uh, a tento rozpočet rozhodně nemůže zajistit eh, řádné fungování, redistributivní a solidární. My jsme pro navýšení rozpočtu EU a jsme také pro zřejmé navýšení rozpočtu v tom víceletém rámci. A tady Eh, je důležitá zodpovědnost, kterou sdílejí i zástupci Evropského parlamentu, i poslanci z národních parlamentů, protože v neposlední řadě je to právě mezi Evropským parlamentem a radou, to znamená zástupcí vlád, kde se um, koná vlastně ten poslední část souboje a tam tedy i národní parlamenty mohou do věci co říci, protože E, je to otázkou politických voleb. To je o tom tu vlastně jednáme. Ještě několik připomínek. V první řadě nemyslím si, že je správné říkat, že to byla ta hospodářská krize, která si vynutila úsporná opatření. Úsporná opatření to byla politická volba, byla to volba těch daných zemí a samotné Evropské komise a ty úpravné programy pro eh, celou řadou zemí, ty vlastně eh, ničí zaměstnanost a vedou k sociální katastrofě. Ještě bych chtěla na závěr říci, že co se týče rozpočtu, pak ta um, daň z finančních převodů je naprosto zásadní a to ze dvou důvodů. Jednak navyšuje vlastní zdroje EU, což je uh, naprosto zásadní pro dlouhodobé investice, ale také z důvodu sociální spravedlnosti, protože je důležité zdaňovat finanční kapitál. A pak ještě velice stručně k oblasti výzkumu a rozvoje. Již tu zazněla otázka mobility. Ano, samozřejmě, mobilita občanů a občanek EU je velice důležitá, pokud je dobrovolná, ale pokud je povinná, tak už pak nemá svůj smysl. A ve skutečnosti se to nevytváří vědecká eh, pracovní místa, protože i ty vědecké granty jsou prekérní a nezajišťují minimálně stabilní eh, životní podmínky. ano, je důležité vytvářet stabilní a dlouhodobé eh, pracovní podmínky pro vědce. No. Děkuji. Vážení kolegové, máme trochu potíže s časem. Ještě pět kolegů žádalo o slovo. A je mi to líto, ale už to nepůjde. Pane senátore, vy už jste hovořil dnes ráno. A můžete hovořit ještě odpoledne. Komentář mimo mikrofon. Je suis désolé, monsieur Je mi to líto, pane senátore. To nejde, vy jste hovořil dnes ráno. Vaše poznámky jsou nesmírně oprávněné. Je pultustu kolegů, kteří žádali o slovo, dnes ráno nemohli promluvit. Bien. Euh, Bohužel tlumočníci nás musí opustit ve 13 hodin. My máme určité, určitá omezení, stejně jako v rozpočtových záležitostech. Máme prostě zájmy a omezení, která jsou někdy protichůdná. Já děkuji tlumočníkem, tlumočníkům, že s námi zůstanou ještě několik minut navíc a chci požádat pana komisaře, aby odpověděl stručně, pokud si tak přeje na ty hlavní připomínky, které zazněly. A potom bych chtěla vybídnout paní Trautmann, aby ukončila toto zasedání dopolední. Dobře, já se pokusím stručně odpovědět. Myslím, že co je jasné, ale aby Evropa měla legitimnost, tak musí ukázat svou užitečnost a to teď. E, že nebude učit lidi, jak mají žít, ale aby dokázala řešit problémy. A jsem si jistý, že s těmito omezeními rozpočtu změna i do investice evropský rozpočet může být součástí e, řešení Eh, rozpočtu, protože může poskytnout stabilitu do budoucnosti, ale ne za každou cenu, ne eh, ve veškeré struktuře. Musíme tedy zajistit slušnou úroveň eh, plateb a slušnou úroveň struktury rozpočtu. Musím hájit legitima, legitimnost porovnávání evropského rozpočtu a národního parlamentu. Pan Peml Harcen hovořil Eh, právě o tomto tématu. My jsme se rozšířili z 15 a 27 zemí, dokonce nás bude 28. V období mezi 2000 a 2010 náš rozpočet byl skutečně omezený, rostl méně než národní rozpočty. Třeba, že národní státy nerozšiřovaly eh, svá území a předávali kompetence evropsk- na evropskou úroveň. Švédsko a Německo byly jediné země, jejíž rozpočet narůstal méně než evropský rozpočet. To je tedy legitimní srovnání úrovně financování geograficky i ohledně kompetencí. Evropský rozpočet má více kompetencí a, a roz- Evropská unie se rozšiřovala. Od roku 2011, eh, jak už o tom hovořilo mnoho Eh, poslanců z Evropského parlamentu, Ann Jensen, Helga Triffel, pan Kalfin a další. Pokud eh, škrty budou způsobeny logikou vyjednávání a země budou nadále žádat, tak je zapotřebí jít cestou modernizace přidané hodnoty a a ochrany národních eh, obálek, což je eh, hlavně otázka soudržnosti. A pokud žádáme škrty na jedné straně, tak těžko můžeme modernizovat rozpočet tak, aby byla zachována politika soudržnosti a peníze do eh, zemí. Je zapotřebí, abychom měl evropský rozpočet, který bude pozitivně využíván, to nikdo nepopíral. Paní Ann Jensen žádá, aby se potvrdila, aby se podporovala přidaná hodnota. Jen jednu ilustraci poskytnu. S malými prostředky na evropské úrovni podporujeme zhruba 2 miliony lidí eh, v utečeneckých eh, táborech eh, v Sýrii. A to je kolektivní úsilí evropského rozpočtu. 1,5 milionů eh, mm, obyvatel Iráku opět je podporováno z evropského rozpočtu. Eh, a tento kumulativní efekt úsilí evropského rozpočtu takto pomáhá. Nemůžeme čekat revoluci na eh, straně příjmů. Musí se jednat spíše o kom- No, takové složenější, komplexnější řešení s posilnou spoluprácí. Je, je pravda, že potřebujeme otevření, abychom mohli jít směrem k, k lepší budoucnosti. 7. a 8. února to, myslím, bude obrovský úkol pro hlavní představitele EU. Evropská unie, která obdržela cenu míru, především za svou minulost, si skutečně zaslouží také mírovou cenu e, za to, že poskytuje finanční mír na sedm let. Děkuji vám, pane komisaři, paní Katrin Trautmann, zpravodajka z rozpočtového výboru. Děkuji vám, pane předsedo, jen několika slovy a velice stručně. Především si myslím, že je zapotřebí zdůraznit, že kolektivní vyjádření všech národních a evropských poslanců zdůraznilo to, že náš rozpočet je uh, rozpočet 28. Není to rozpočet, který by jedni rozhodovali proti těm druhým. Je to tedy náš rozpočet, který může hrát tuto úlohu, být jakousi pákou v ekonomice. Eh, každoroční hodnocení růstu musí umožnit to, abychom poskytli skutečný prostor tomu, co má představovat evropský rozpočet. Má být katalyzátorem financování, má být pákovou silou, má být doplňováním financování. Je naprosto nezbytný a je zapotřebí, aby ta výroční zpráva o růstu také zdůrazňovala tuto úlohu rozpočtu Evropské unie, aby zdůrazňovala udržitelný růst a zaměstnanost. Další poznámku, kterou já e, považuji za závěr z této diskuze, jsou konkrétní specifická doporučení členským státům. My, e, pane předsedo, e, se zabýváme rozpočtem a dnes je to skutečná nerovnost ve způsobu, kterým členské státy přispívají do evropského rozpočtu. Tato otázka musí být přeskoumána. Je zapotřebí, aby zde byl proto, mm, protože je zde uh, úsilí členských států, aby se, ho, aby se platilo méně do evropského rozpočtu, což uh, vede k doslepé uličky finanční a rozpočtové. Proto z toho výpočtu veřejného národního deficitu já bych odečetla ten příspěvek do evropského rozpočtu. Komise s ní původně zabývala, v, v druhém kole to bylo zamítnuto, ale já doufám, že se nám podaří postoupit dál. Proto, proč? Protože náš evropský rozpočet je investiční rozpočet, je důležitý k tomu, aby mohl eh, růst, aby mohl vznikat růst. A není možné, a není správné eh, penalizovat členské státy, které přispívají k ní. Eh, demokratizace demokratická legitimnost by měla být jasně patrná také z toho, jak probíhá evropský semestr. A na závěr bych ráda e, žádala členské státy, aby byly konzistentní. Problém konzistentnosti myslím, že je klíčový pro důvěru našich občanů. Členské státy Eh, Evropská komise a my poslanci si stanovíme ambiciozní cíl. Pokud k ním taky nedodáme prostředky, tak ztrácíme legi- eh, demokratickou legitimnost a důvěryhodnost. A proto náš výbor silně zastával využití RAL, tedy prostředků z loňského roku, tam, kde se jednalo o proplácení účtu z minulého roku v členských státech, my musíme mít eh, takové prostředky, které budou umožňovat eh, naše cíle. Eh, budeme mít jinak prostředky s financováním dluhu a nemůžeme nemůžeme žádat od našich členských států, aby vytvářely dluhy na úrovni národních rozpočtů. Děkuji vám, kolegové. Tímto bych chtěl uzavřít, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, naší práci. Eh, já bych chtěl říci, že po poznámce našeho kolegy z, z francouzského senátu, která nebyla úplně příjemná, že žádný jiný, eh, žádný jiný člen našeho zasedání neměl příležitost promluvit dvakrát za dnešní dopoledne a z každého parlamentního schromáždění, eh, kdokoliv žádal o slovo, toto slovo dostal. Podle mých poznatků eh, a v případě Francie Senát i Národní schromáždění mohli, měli příležitost eh, promluvit prostřednictvím svých zástupců. Ti poslanci, kteří nemohli promluvit, já eh, se omlouvám, eh, tlumočníci nás eh, opouští. Ti, kdo nemohli hovořit dnes dopoledne, mohou tak určitě dnes odpoledne. A určitě to vezmou v úvahu kolegové, kteří budou předsedat dnešním odpolední. Mám ale jednu dobrou zprávu. Všichni jste zváni nyní o polední pauze na oběd a na to, abych, abychom si mohli při, připít na zdraví našich národních parlamentů a našeho e, e rozpočtu. Tímto se s vámi loučím a bude se pokračovat ve tři hodiny odpoledne.